citliví eh, na toto téma a mohu vás ujistit, eh, že se postarám o to, aby eh, naše zelená dohoda v tomto byla také zahrnuta. Protože zelená bez modré to je v podstatě jenom žlutá. Těším se na spolupráci s parlamentem a na provádění zelené dohody, na vytvoření ambiciozní strategie v oblasti biodiverzity a také na úspěšné zasedání COP v Kunmingu. Vaše zítřejší usnesení nás povede eh, při eh, dokončování naší strategie v oblasti biodiverzity v nadcházejících týdnech. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji. Pane eh, komisaři Sinkevičiusi. Mm, byl podán, byly podány nálež, té eh, eh, následující eh, závěry, tedy návrhy <clears throat> usnesení. A zítra se o nich bude hlasovat. A je to závěr všech šesti frakcí. A teď činnost Evropského veřejného ochránce práv za rok 2018, práva kolegy Jára. Já bych vám připomněl, že jak obvykle, tak prostřednictvím eh, elektronického systému eh, se eh, můžete hlásit k spontánním vystoupením prostřednictvím modrých karet. Modré karty jsou k dispozici u vchodu. Nejdříve si vezme slovo kolega Jár na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Tento týden jsme velmi intenzivně diskutovali o tom, že evropské instituce by měly mít blíže k občanům Chceme tedy Evropský konvent, tak aby Evropští občané mohli spolu rozhodovat o tom, jak se Evropská unie má rozvíjet dál, jak to tady celé má dále vypadat. Zmiňme transparentnost, demokratizaci, ale nesmíme přitom eh, zapomenout na jednu věc. Díky veřejnému ochránci práv máme instituci, která stojí blízko občanům, blíže jim vlastně ani stát nemůže. Díky Evropskému veřejnému ochránci práv mohou občané být v těsném kontaktu, mohou, ho, mohou mu napsat, mohou se ho dokonce dotknout a zjišťujeme, že veřejná ochránkyně práv je tady pro občany, ne kvůli radě, ani kvůli komisi, ani kvůli parlamentu co by veřejný ochránce práv eh, někdy eh, člověk musí čelit institucím, radě, komisi, někdy s nimi musí velmi intenzivně spolupracovat. A já bych rád poblahopřál Emily O'Reilly k její práci, k jejím konstruktivním snahám, že tedy zvládá svoji práci v mezi těmito dvěma póly. Jde o to, abychom zohledňovali zájmy občanů, abychom dbali na kvalitu zprávy v Evropské unii, abychom zajistili kvalitu e, služeb pro občany. Rád bych tedy vyzdvihl kvalitu práce paní O'Reilly ve věci transparentnosti, to chci explicitně zdůraznit. E, parlament ji v tom tedy velmi intenzivně podporoval. E, u rady to nevzbudilo zasaž takové nadšení, nicméně transparentnost a přístup k dokumentům rady je velmi důležité, důležitá a myslím si, že rada eh, by eh, tedy se mohla u Evropského parlamentu inspirovat. Je totiž důležité, aby legislativní postupy Eh, byly transparentní pro evropské občany a abychom je tedy byli schopni evropským občanům přiblížit. Rada, radu tedy vyzýváme, co by legislativní orgán, aby nevystupovala jako diplomatický diplomatické fórum, ale aby tedy naplňovala při své práci standardy parlamentní demokracie. Pro mě bylo velmi příjemné pracovat na této zprávě, protože jsme s paní ochránkyní eh, práv měli velmi dobrý eh, vztah, vytvořili jsme dobrou zprávu. Eh, snažili jsme se o to, aby ta zpráva byla depolitizována, tak aby se setkala s velkou a širokou podporou, což se potvrdilo i ve výboru PETY, v petičním výboru 28 hlasů pro, bylo pro, to znamená, že to je dobrý důkaz naší spolupráce, důkaz o dobré spolupráci mezi výborem eh, PETY a veřejnou evropskou ochránkyní práv. Doufám, že v tomto roce to bude pokračovat ve stejném duchu. Děkuji, pane kolego Járe, a nyní tedy dostane slovo Evropská veřejná ochránkyně práv, paní O'Reilly, prosím. Um, Děkuji, vážený pane předseda, dobrý den. A děkuji panu Járovi a děkuji také stinovým zpravodajům za vaši práci. Na touto zprávou je pro mě vždycky velkou ctí představit výroční zprávu Evropskému parlamentu. Ten tento okamžik je zvlášť důležitý, protože prezentuji svou práci ehm, novým poslancům v novém mandátu, kteří mě také zvolili do druhého mandátu za vaši důvěru. Jsem velmi ráda, vážím si ji a budu se snažit dostat vašim očekáváním. Také vítám přítomnost komisaře Ševčoviče na této rozpravě na samotném začátku mandátu komise. Přeji vám hodně úspěchů, což je důležité pro nás všechny v Evropě, ale také za hranicemi Evropy. Já jsem mostem mezi občany a administrativou EU, když vzniknou problémy. E, s problémy se na mě obrací jednotlivci, nevládní organizace, podniky, e, novináři, ale také poslanci tohoto parlamentu. Aplikujeme ve svých analýzách nejenom legislativu EU, ale také zásady řádné zprávy e, v úsilí hledat spravedlivý výsledky pro občana, který často vnímá administrativu EU jako velmi vzdálenou. Nejsme advokáty, snažíme se však vytvořit vyrovnané prostředí mezi bezmocným stěžovatelem a institucemi EU. Rok 2018 jsme zaznamenali zvýšený počet stížností. A to nejen v souvislosti proti eh, s nedodržováním standardům, ale spíše díky tomu, že si lidé uvědomují, proč se na ombudsmana mohou ovrátit. A já velice děkuji úřadům EU za spolupráci. Velká většina případů eh, se dá vyřešit eh, spoluprací ze strany administrativy a to si musíme uvědomit. Ano, zdůrazňuji problémy, protože to je moje náplň práce, ale také zdůrazňuji, jak pilně a dobře pracují úředníci EU a jak se to ukazuje také v systému ocenění pro hodnocení dobrých pracovníků a pro sdílení dobré praxe při zprávě věcí veřejných. Ukázalo se, že e, e, e, loni právě tato práce představovala největší podíl mé práce. V roce 2018 jsem taky využila jednu z nejméně používaných pravomocí a to předložení zprávy Evropskému parlamentu. Bylo to teprve po druhé, co jsem této příležitosti využila od mého prvního zvolení. V roce 2013 jsem zmínila parlamentu, že by právě tato pravomoc měla být rezervována pro zvlášť závažné případy, když instituce nejednají podle doporučení jednání ombudsmana. Tato zvláštní zpráva se týkala vyšetřování a eh, povinností Rady EU v souvislosti s nedostatkem transparentnosti pro legislativní procesy, které eh, řídí eh, vytváření legislativy EU. E, to je něco, co by e, mělo být pomocí pro vlády při vytváření legislativy. E, jinak by vše pokračovalo jako dříve, kdyby všichni pouze obvinovali takzvaně bruselskou kulturu, bruselskou byrokracii. Já jsem byla velice ráda, že se mi dostalo pro, za mé návrhy eh, podpory plenárního zasedání. Ačkoliv tady byla určitá rezistence ze strany některých členských států, vítám spolupráci vlád v radě, které podporují takové změny. V současné době se to týká deseti členských států a doufám, že stávající předsednictví a nadcházející předsednictví německé bude právě tuto problematiku vnímat jako velice důležitou pro evropskou demokracii i legislativu legitimitu. Jakožto ombudsmanka EU koordinují také e, síť ombudsmanů 96 kanceláří v 630 státech a e, jsme také členem této sítě e, proběhla konference v Bruselu této sítě v loňském roce a Michel Barnier byl pozván jako hlavní řečník. Byla jsem ráda, že tato konference se setkala s obrovským úspěchem. Na počátku nového pětiletého mandátu ombudsmana bychom si měli klást otázku, jakou úlohu by měl úřad ombudsmana sehrát eh, v systému EU. Pokud komise von der Leyenové bude geopolitickou komisí, bude se zaměřovat více na zahraniční politiku, obranou spolupráci, migraci eh, a potírání klimatické krize, klademe si otázku, kdo bude zajišťovat dohled nad touto prací. Tento parlament Eh, zajistí samozřejmě demokratický dohled a ombudsman musí zajistit dohled nad zprávou ze strany EU, což je dohled spíše více v terénu a praktického rázu než dříve. Ať už se to týká zajištění eh, vratových letů pro migranty, zajištění problematiky uchazečů, žadatelů o azyl, eh, či možnosti 21. století. Eh, svět se mění a ombudsman se těmto změnám musí také přizpůsobit. Realitou je, že eh, v našem úřadě je pouhých 70 zaměstnanců, i přesto, že máme rekordní počet stížností a řešíme stále komplikovanější případy. Nedostatečné personální zabezpečení bylo již uznáno ze strany parlamentu i při eh, probíhající revizi statutu ombudsmana žádám, aby o tomto tématu bylo jednáno více a více do hloubky a podrobněji. Abychom nalezli společnou cestu ku předu je v našem společném zájmu, aby úřad ombudsmana byl vybaven pro 21. století, abychom dokázali plnit svou úlohu v souladu se smlouvami, v souladu s očekáváními občanů i eh, v novém geopolitickém světě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní o'reillyové a nyní eh, za komisi pan komisař Ševčovič. Děkuji pane předsedající. Vážení poslanci Evropského parlamentu, eh, paní eh, veřejná ochránkyně práv, jsem velice rád, že s vámi dnes večer mohu být a projednávat výroční zprávu o činnosti Evropského veřejné ochránce práv v roce 2018 a Eh, eh, zprávu eh, petičního výboru. Děkuji zpravodaji Petru Jarovi, příslušnému výboru a jeho členům, kteří se podíleli na této operaci. Jeho každý rok všechny evropské instituce, agentury a úřady zde se doví, jak parlament vnímá podstatné záležitosti související s touto věcí. Komise se eh, velice eh, snaží eh, ve svém styku s občany, združeními a podniky zachovávat správný postup. Je to důležitá součást naší práce aby my přikládáme velkou důležitost kvality těchto vztahů. Komise se drží zásad služby nezávislosti, odpovědnosti, efektivity a transparentnosti a snaží se, aby občan, práva občanů na správnou a řádnou administrativu byla na prvním místě. Hm dobrá spolupráce s Evropským veřejným ochráncem práv je v tomto ohledu velice klíčová, zejména proto, že eh, 285 Eh, podnětů dostal eh, v souvislosti s Evropskou komisí. My jsme eh, ten orgán, který mm, je v nejpřímějším styku s občany. Komise obyčejně vyřídí asi dvě třetiny návrhů, nebo tři čtvrtiny návrhů nebo podnětů od ombudsmana právě tam doporučení na řešení nebo náměty na zlepšení jsou odsouhlaseny ve vzájemné spolupráci. A proto nakonec jenom nějakých 6% eh, podnětů eh, eh, skončí s konstatováním špatného výkonu zprávy. V jiným, jinými slovy, veřejný ochránce práv v obyčejně dojde k tomu, že komise neselhala, buď proto, že ne, než došlo k žádnému selhání, nebo um, bylo uh, možné dosáhnout uspokojivého výsledku následně. Chceme na příležitosti eh, ehm, odměny za správnou zprávu Evropské veřejné ochránce práv. Eh, komise dostala ehm, tu celkovou cenu v roce 2019 za to, že ehm, měla přímý pozitivní dopad na život lidí v Evropě i mimo ní. Eh, za svoji práci v oblasti omezování plastů a jednorázových plastů a také dostala několik dílčích odměn. Komise se je také vědoma toho, že musí eh, i nadále, eh, pokud je to možné, zlepšovat své administrativní postupy. A proto komise eh, bude se snažit o velice konstruktivní vztahy, které už si vybudovala s Evropským veřejným ochráncem práv za ta léta a také s občany a s dalšími stranami. Vážený pane předsedající, těším se na dnešní rozpravu s poslanci a už předem vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři Ševčoviči. A nyní eh, kolega Tereš na dvě minuty. Domnule komisar, domno Riley, ka... Vážený pane komisaři, vážená paní O'Reilly, co by stínový zpravodaj, mohu potvrdit, že je velmi jednoduché vypracovávat takovou zprávu o činnosti, když dotyčná popisovaná osoba je velmi aktivní, co by stínový zpravodaj pro zprávu o aktivitách paní O'Reilly jsem byl tedy velmi pozitivně potěšen její činností co by veřejné ochránkyně práv. Transparentnost, přístup k dokumentům, k informacím, to jsou oblasti, kde paní O'Reilly byla aktivní a kde tedy nabízela vhodná řešení. V tomto ohledu eh, jsme předložili návrhy, které se snaží o větší transparentnost o, ve všech evropských institucích, protože právě transparentnost je důležitou součástí právního státu a já tedy eh, požaduji, aby nová komise vzala eh, v potaz návrhy paní O'Reilly. Eh, v průběhu roku 2018 paní O'Reilly vykazovala velkou odvahu a odhodlanost vzhledem nebo tváří v tvář institucím, včetně Junkrovy komise, a to především především tehdy, když došlo eh, k závažnému porušení pravidel. Po volbách v Rumunsku eh, se něco takového označilo za eh, korupci a příslušní lidé měli být tady povoláni k soudu. Já jsem rád, že, velmi, že tu dnes máme komisi, že se účastní této diskuze, nicméně nejrůznější úředníci eh, v komisi poučují členské státy o tom, jak, mají vypadat, jak má vypadat právní stát, ale přitom sami porušují pravidla, podobně jako Junkerová komise. Já tedy doufám, že paní O'Reilly bude eh, i eh, ve své nadcházející činnosti vykazovat vykazovat stejnou odvahu při ochraně práv občanů. My, členové výboru PETY a poslanci tohoto parlamentu, tedy slibujeme, že jí v tom budeme nápomocní. Přejeme jí hodně štěstí. Děkuji. Děkuji, pane kolego Tereši. A nyní tedy dostane na dvě minuty slovo paní kolegyně Tom. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové. Nechci opakovat, spíše bych chtěla, ale nemohu opakovat, co už zaznělo. Emily O'Reilly udělala skvělou práci a blahopřeji k opětovnému zvolení. Nicméně to volby ukázaly, že jsou určité procesní problémy a bude úkolem petičního výboru ujasnit, Proces volby pro nadcházející období měl by být v souladu s povahou úřadu Evropského veřejného ochránce práv. Měla by tam být prostor pro předvolemní kampaň, tady v tomto případě byla kampaň trošku nečistá a měla by být také transparentní, aby kandidáti, kteří jednají podle pravidel, se nedostávali do oslabené zranitelné pozice. A po přijetí eh, zprávy zítra Eh, potřebujeme mít také vizi do budoucna a souhlasím se slovy eh, kolegů z EPP a SD, ale chci ještě zdůraznit jednu věc a to, že je eh, potřeba také řešit problematiku ehm, nesprávného řízení ze strany institucí EU. Pokud se dost dostanou eh, k komisi stížnosti občanů. Komise eh, se eh, ptá vnitrostátních úřadů, zda dochází k porušení práva EU. Co je však zajímavé, že komise bývá spokojena s takovouto odpovědí a pouze odesílá občana s tím, že k žádnému porušení ničeho nedošlo. Ale mm, ukazuje se, že právě občan je v nerovném postavení vůči by byrokracii EU. A to tež platí o Evropském parlamentu, kdy je možné předkládat individuální stížnosti. Proces prošetřování není transparentní, dokumenty k tomu nejsou veřejně dostupné a to je velký problém. Já bych uvítala proaktivnější a transparentnější přístup a samozřejmě se těším na spolupráci s Úřadem ochránce práv, aby se tento problém dořešil. Děkuji. Děkuji paní kolegyně tom a nyní na dvě minuty promluví pan kolega Lebreton. No, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že Evropská unie není na správném místě, aby eh, dávala morální ponaučení z hlediska dodržování lidských práv. Tady je deontologie mnohem základnější. Evropská komise a Evropská centrální banka, jak eh, ukazují zprávy, eh, je to ochránkyně práv. Ukazuje se, že Evropská komise jmenovala Martina Selmayera, generálního tajemníka v únoru 2008 2018 a odsuzuje čtyři případy nesprávného řízení administrativy, vytváření eh, fiktivního neodkladného stavu, eh, nelegální jmenování i tady na půdě tohoto hemicyklu eh, a trvalo 16 měsíců komisi, než se Selma Jera zbavila. Po tomto skandálu žádal úřad eh, o detailní přepracování procesu jmenování vysokých úředníků eh, a komise se eh, odmítla zajistit tuto transparenci. Ta transparentnost tam chybí. Na straně 13 právě najdeme obdobně ve vztahu k ECB, případ Marie Draghiho ehm, a E, také e, skupina 30, která zahrnuje také představitele soukromých bank. Přesto Draghi zůstává členem skupiny 30. E, ačkoliv úřad ochránce ukáže, ukazuje, že je možné pochybovat, pochybovat o nezávislosti ECB nad finan, od finanční lobby. Proto nezbývá než odsoudit Evropskou unii, že jí chybí transparentnost a chybí etika. Děkuji kolegu eh, Lebretone eh, a teď minutu kolega Zlatovsky. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená paní veřejná ochrankyně práv, Pane komisaře, já bych eh, vám chtěl poblahopřát ke znovu zvolení eh, veřejným ochráncem prav. To je nejlepší eh, způsob, jak uznat vaši práci dosavadní. I tato zpráva vám vystavuje co nejlepší známku. Naše frakce samozřejmě podporuje tento text plně začátek volebního období je dobré, eh, dobrá příležitost eh, mluvit o budoucnosti i minulosti. Já bych chtěl vás poprosit, abyste se konkrétně soustředila na nedostatek transparentnosti eh, rozhodovacího procesu v rámci straných vyjednávání, takzvaných trialogů. Tato procedura je takovou karikaturou, čím, čím by měla být. Hm, podívejme se například na práci na balíčky mobilnosti, kde já jsem měl možnost se účastnit. To je nedostatek transparentnosti při tvorbě evropské legislativy a já jsem si jist, že veřejný ochránce práv by měl věnovat mimořádnou pozornost tvorbě evropského práva. Děkuji, pane kolego Zlotovsky. A teď na minutu a půl kolega Georgiulis. Děkuji, pane předsedo. Nedávné evropské eh, volby opět ukázaly nedostatek důvěry eh, občanů v eh, Evropskou unii. Proto je třeba změnit signál, který Evropa vydává. Musíme se snažit víc, snažit se víc o to, aby instituce byly plně transparentní, tak abychom efektivně mohli bojovat s jakoukoliv špatnou zprávou a zajistit princip právního státu. I jedině tímto principem, jedině díky tomu můžeme získat občany na svou stranu. Nestačí jenom otevírat dveře, aby nás mohli lidé sledovat, ale musíme vrhnout světlo úplně na všechno. Občané také musí se začít účastnit toho procesu. Transparentnost nestačí jenom umožnit občanům informace o tom, co to znamená, ale musí to být snadné a pochopitelné aby se dověděli, jak se zúčastnit každé fáze legislativního procesu. Máme eh, před sebou eh, spojence v této bitvě eh, veřejnou ochránkyni práv Emily O'Reilly, která slouží své instituce s největším nasazením. Dámy a pánové v komisi a na radě, prosím, neignorujte ji. Děkuji panu Georgiolisovi a teď minutu a půl pan kolega Furore. Děkuji, děkuji pane předsedo a dovolte mi, abych nejprve poblahopřál paní O'Reilly k jejímu opětovnému zvolení a, a také jí poděkoval za dobrou práci, kterou odváděla e, ve snaze zaručit dobrou zprávu. Rád bych také poděkoval panu kolegovi Járovi za jeho zprávu kterou što plně podporuji s výjimkou odstavce o Evropské centrální bance, protože se domnívám, že tady porušuje principy eh, transparentnosti. Musíme si uvědomit, že tady existuje právo přístupu veřejnosti k dokumentům orgánů EU. To je tedy nescizitelné právo všech občanů je to právo, které je eh, někdy eh, nicméně ohrožováno eh, nařízením 1049. To jsou všechno dokumenty, které plně neodráží současnou praxi a proto bychom tady měli provést revizi tohoto nařízení. Kromě toho mohu konstatovat další pozitivní body tohoto, této zprávy a sice, že potřebujeme vyšší etické normy, vyšší standardy. Děkuji, můžete ještě hovořit, máte ještě eh, nějaký zbývající čas? Nicméně jsem vás chtěl požádat, abyste nehovořil příliš rychle. V tomto parlamentu platí eh, limit rychlosti, maximální povolená rychlost, protože pokud vám eh, tlumočníci nebudou nebo pokud vás nebudou schopni přetlumočit, tak eh, neuslyší ani občané to, co říkáte. Takže prosím, začněte ještě jednou, já vám dám čas navíc. Ano, děkuji. Eh, naprosto souhlasím s tím, co se vyžaduje, a sice revize tohoto nařízení Stejně pozitivně vnímám i odstavce, kde se hovoří o tom, že je potřeba uplatňovat přísnější normy a také vyšší etické standardy, tak abychom zabránili eh, konfliktům zájmů. Jde o to, že úkolem komise paní van der Leyen je to, aby eh, se aby nedocházelo k porušování norem, jako v případě Selmayer, eh, aby se takovéto věci nevyskytovaly. Potřebujeme tedy, aby se eh, obrátil trend. Potřebujeme morální integritu a eh, transparentnost. Ano, každý z nás má vyhrazenou řečnickou dobu. Nicméně nepomůže, pokud se ty věci napíšete a potom to přečtete dvojnásobnou rychlostí. Vy jste tady v parlamentu nový, a paní kolegyně Evy už je tady delší dobu, e, dříve se dělá tady, to znamená, že ví, že tu byli i jiní kolegové, e, které jsem podobně káral, takže e, se jí prosím zeptejte, ona vám dá pár rad, jak má takový projekt vypadat. A nyní tady na dvě minuty promluví paní kolegyně Curtin Darling, prosím. Děkuji. Evropský veřejný ochránce práv sehrává zásadní úlohu v evropské demokracii, zdokonaluje systém zprávy a zajišťuje etiku našich institucí a jsem nesmírně ráda, že v prosinci byla Emilie O'Reilly znovu zvolena do této funkce. Emilie, ty představuješ eh, příkladnou osobu, která zasazuje o dobré vládnutí a transparentnost. A řada z nás, kteří eh, pochybují o smyslu EU a ještě předtím, než my odejdeme, eh, zdůrazně, že je důležitá transparentnost rozhodování. To je můj poslední projev Evropské Evropském parlamentu, zastupuji zde eh, severovýchod Anglie, byla jsem na to hrdá, je to pro mě velká čest a doufám, že eh, někdy za moje vlast tady zasedne jiný kolega. Nyní odcházíme. Chci poděkovat eh, zaměstnancům Holze Karlovi, Maxovi, Malcolmovi za jejich skvělou práci ve velkých zkouškách, v těžkých dobách, čili za celou britskou delegaci, za petiční výbor. Eh, přejeme hodně štěstí a dobrou noc. Mnohokrát děkuji, eh, paní eh, kolegyně Kerten Darling. Normálně to není můj úlohou, ale eh, vás právě velice dojata a říkáte, že jste ze severovýchodu Anglie. my tam máme partnerské město Seaham. moje, moje město tam má partnerské město, takže prosím, pozdravujte tam teď eh, kolegyně Vedren. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, eh, vážená paní ochránkyně práv, eh, děkuji vám za vaši práci. Evropská unie potřebuje samozřejmě větší transparentnost, to se týká všech institucí. V obchodních oblastech musí Evropská komise i nadále publikovat vyjednávací dokumenty a zpřístupňovat je veřejnosti. Tyto možnosti jsou možné a nezbytné, to jsme všichni zdůraznili. Rada zvlášť by měla zajistit vyšší transparentnost do svého fungování. Měli bychom také vynaložit všechnu dostupnou energii, kterou máme, aby byl zaveden společný společný transparentní registr, který bude právně závazný pro všechny zainteresované. Přiblížit se k zájmům evropských institucí znamená také eh, zbavit i skepticismu ze strany občanů. Důležité je zlepšit naši práci a posílit eh, strategii ochránce práv eh, a tím pádem je také zviditelnit. Děkuji vám. Děkuji kolegyně Vedren a teď minutu a půl kolegyně Evy. Děkuji, pane uh, předsedající. Já nejdříve uh, poblahopřeji paní O'Reilly uh, ke znovuzvolení. Její práce uh, uh, se setkává v této sněmovně s velkým oceněním. Stejně tak jako nazila dojem její zpráva v roce 2018, o níž projednáváme dnes zprávu. Zpráva stejně jako minulý rok poukazuje na potřebu transparenčního registru. Zkusme to právně e, zakotvit tak, aby to bylo povinné, abychom překročili e, e, nebo pokročili za problémy s lobbysty, abychom je překonali. Jedině tak vyloučíme střed zájmu. Musíme také dosáhnout eh, toho, aby eh, všechny rozhodovací procesy byly opravdu transparentní. A pokud komisařka eh, von der Leyen opravdu chce se zásadně změnit oproti předchozí komisi, tak by bylo dobré, aby přijela tyto požadavky. Jediná negativní věc ve Jarově zprávě pro mě je odstavec k ECB oproti tomu, co stojí v textu, se domnívám, že by eh, měl být eh, zákaz pořádání for in camera, zejména eh, pokud se jedná o banky, na které přímo dohlíží ECB. E Děkuji, paní kolegyně. Teď kolega Algius Saliba. Ġiet ikkonfermata bħala ombudsman Ewropew já bych rád poděkoval Emily O'Reilly eh, eh, a poblahopřál eh, k znovu zvolení veřejnou ochránkyní práv. Je to určitě známkou toho, že dobře zpřístupňuje evropským občanům mm, svoji činnost. Myslím si, že ta zpráva poukazuje na velice důležité věci, na nakládání s postiženými v rámci společného pojištění nemocenského v Evropě. E, také vítám doporučení komisy e, k e, revizi ustanovení v této věci, abychom zajistili umluvu OSN o lidech s postižením. Také souhlasím s tím doporučením ohledně větší přístupnosti toho výběrového procesu v rámci EPSO. Potřebujeme teď včasné zavedení asistivních technologií pro eh, počítačové testy. Ještě eh, předtím, eh, než to skončíme, tak děkuji Judy za to, jako udělala koordinátorku v našem výboru. Děkuji vám za veškeré vaše odhodlání. Bude se nám po vás stýskat. Děkuji, pane Slibo. A teď na minutu kolega Benifej. Parlamento europeo con la sua relazione annuale si congratu. Evropský parlament opět blahopřeje Evropské ochránkyni práv k její skvělé práci v roce 2018. Evropští občané mají v Evropské veřejné ochránkyni práv důležitého spojence, což je eh, stěžení pro zajištění kvalitní zprávy, transparentnosti eh, veřejných orgánů. Proto bych chtěl tedy popřát paní O'Reilly všechno nejlepší do nového funkčního období a rád bych ji motivoval měla by pokračovat ve, své, ve svých iniciativách, především pokud jde o rozhodovací postupy v radě. Měla by se se vší rozhodností stavět proti veškerým případům eh, nesprávných úředních postupů, jako v případě pana generálního tajemníka Selmajera. Pra, spolupracoval jsem s ní e, při potírání eh, nesprávných postupů u eh, praktikantů eh, a chtěl bych v tom i nadále pokračovat. Děkuji, pane kolego Benifej. Dostáváme se postupu každý a jako první promluví pan kolega Pospíšil

a já jsem rád že my v evropě držíme jasnou linii že ombudsman nesmí být pouze odborně zdatný ale také morálně zdatný. je to mimořádně důležité. děkuji. Děkujeme, pane kolego eh, Pospíšile. A nyní tady pan kolega Loper Aquilar. Děkuji, pane kolego, pane předsedo Výlande, pane místopředsedo místo předsedu Ševčoviči, paní O'Reilly, paní veřejná ochránkyně práv. Já bych chtěla využít své řečnické doby k tomu, abych tedy se při eh, hlásil nebo přidal k těm, kteří oceňovali práci ombudsmanky veřejné ochránkyně práv. Blahopřeji vám eh, k vašemu znovuzvolení. Máte před sebou pět let Berte to jako ocenění vaší práce. Eh, snažíte se o lepší transparentnost, o lepší přístup k dokumentům, byť nařízení musí být aktualizováno. Ta práce byla zastavená, blokována v radě, navzdory tomu, že výbor Libe, jehož jsem předsedou, se o to velmi snažil. Máme před sebou ještě velký kus práce, tak abychom zajistili, že konflikty zájmů, střety zájmu už nebudou na pořadu dne eh, také musíme zamezit eh, těm takzvaným otáčivým dveřím a musíme eh, také dostat úmluvám OSN o právech lidí s postižením a potřebujeme k tomu tedy eh, řádné evropské nařízení. Děkuji, pane kolego López Aguilar. Tím jsme ukončili vyvolávání spontánně přihlášených řečníků a nyní tedy budeme pokračovat v opačném pořadí než na začátku. Začne pan kolega Ševčovič. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Paní O'Reilly, dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem poslancům za představená stanoviska. Myslím si, že to v podstatě byla známka plného respektu vůči práci eh, paní O'Reilly. Paní Toma bych rád řekl, že pokud dojde k porušení pravidel, tak eh, se tedy eh, snažíme to diskutovat mimo jiné i s výborem PETY, snažíme se zlepšit naše spolupráci na tomto poli a také bych rád informoval poslance tohoto parlamentu, že tedy při jmenování generálního tajemníka se dostojí všem eh, příslušným pravidlům a eh, tedy doufám, že eh, pan Johansson bude skvělý generální tajemník. Rád bych také dodal, že komise se snaží dostat vysoké úrovni veřejné zprávy. Budeme s vámi v tomto ohledu spolupracovat, tak abychom zajistili, že práva, která jsou zapsána v článku 41 Charty základních práv, budou plně respektována, že, se, že jich tedy naši občané budou moci využívat. Občané eh, společnosti, asociace tedy mohou očekávat, že se jim dostane eh, přístupu k řádně fungující zprávě ze strany Evropské komise a rád bych také zdůraznil skutečnost, že v naší každodenní komunikaci s paní veřejnou ochránkyní práv se snažíme naši práci zlepšit a snažíme se občanům tedy eh, nabídnout vysoké administrativní standardy, které se opírají o eh, nestranost, konzistentnost. Eh, to jsou body, které jste také zmiňovali ve svých příspěvcích. Vaše usnesení a zpráva výboru PETY o činnosti Evropského ochran, veřejného ochránce práv, eh, tedy zmiňuje i věci, které je možno zlepšit a já vám slíbím, že eh, tedy v nadcházejících týdnech komise vaši, vaše usnesení prověří a bude se snažit nedostatky zlepšit. Také bych rád využil příležitosti a poděkoval, poděkoval eh, paní Kirten Darling a dalším kolegům, všem kolegům ze Spojeného království, všem našim britským přátelům za jejich eh, práci. Eh, rád bych řekl, že nám budete chybět. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní tedy procedurální připomínka, prosím. Děkuji, Maroši. děkuji za všechno, co jste udělal. Eh, v souvislosti eh, s energetickou chudobou a, a, a eh, novým, novou zelenou dohodou a Každopádně my bychom rádi od vás definici energetické chudoby od vás a od vašich kolegů v tomto mandátu. Každopádně děkuji mnohokrát za to, co jste udělal pro zranitelné občany paní eh, kolegyně, to bylo uh, úplně mm, mimo uh, v procedurální poznámku a vzhledem tomu, že už tady máme takovou uh, atmosféru uh, loučení, tak jsem vás nepřerušil. A teď uh, paní O'Reilly. Děkuji vám mnohokrát. Uh, Pane předsedající, děkuji vám všem. Je opravdu podnětné Eh, poslouchat eh, vaši podporu a, a myšlenky, se kterými teď přicházíte a těším se s vámi na další debatu v eh, nadcházejících měsících a dokonce letech. Nejdříve začnu s tím, co říkala paní Carton Darling. Nečasto a nějaký R vyjadřuje lítost nad tím, že Britové odcházejí, ale tentokrát bych ráda řekla, že jsem opravdu smutná a, a také chci poděkovat za skvělou spolupráci a podporu naší instituci a, kanceláři a v posledních měsících, zejména v posledním roce, když to všechno muselo být pro vás tak stresující, jsem m, ohromená tou eh, pečlivostí a mm, nenarušeností vaší práce, eh, i když eh, jste museli dělat spoustu jiných věcí, takže přeji vám opravdu hodně úspěchu, opravdu se nám po vás bude stýskat, opravdu děkuji, děkuji. Zareaguji na některé ty podněty. Konkrétně děkuji panu Trešovi za jeho připomínku a za vaši práci, za chválu naší práce a mm, mých kolegů, paní Tom Děkuji, eh, že jste poukázala na otázky eh, v souvislosti s eh, volbami jednací řád, to už nebude mít můj problém za pět let, ale každopádně je třeba se o tom pobavit o těch volbách Evropského ombudsmana. Pokud jde o to o jmenování bývalého generálního tajemníka komise, ano, odcházející komise odmítla doporučení, ale jak říkal pan místopředseda Ševčovič, eh, tentokrát už to bylo jinak a jmenování nového generálního tajemníka a proběhlo v eh, souladu s doporučeními eh, podle našeho šetření. A pane Zlotovský, ano, trialogy. Tam jsme se tím zabývali už v minulosti, je to nedokončené a budeme se k tomu ještě vracet a zjišťovat, co se tam děje, pane Georgiolisi. Ano, účast občanů je nesmírně důležitá, zejména vzhledem k legitimitě EU a to podporuje tu práci, kterou děláme. Souhlasím s panem Furorem, eh, eh, to právo o přístupu 39 eh, a to je staré nařízení, ale revize, toho můžeme udělat hodně, aby bylo více dokumentů zpřístupněno lidem, kterým sloužíme. Potom transparentnost, ano, to je rozpracované, ale vidím tady určitý pokrok a zejména z té otázky, která bývala marginální, tak někde eh, v rámci eh, eh, štrasburské a bruselské bubliny. A teď už je to velice důležitá hlavní otázka. Potom CB a agentury, ano, tyhle instituce musíme otevírat větší kontrole veřejnosti a větší odpovědnosti. Pokud je o asistovanou technologii, tak samozřejmě to se snažíme zohledňovat a bereme to mimořádně vážně. Eh, s velkou radostí eh, minulý týden eh, jsem viděla, že VS Eh, inzeruje eh, placená stáže, stáže, mm, placené stáže a to vyplývá a eh, vlastně z toho, co jsme dělali my a tady v parlamentu pod vedením pana Benifeho. Každopádně děkuji vám mnohokrát za podporu a ještě jednou za to, že jste mě zvolili znovu a znovu jste mi svěřili tento velice důležitý úřad. Děkuji paní eh, Rejli a poslední slovo dostává eh, pan zpravodaj Jár na dvě minuty. Děkuji za spolupráci Děkuji. Spolupráce v posledních eh, dvou letech mezi paní O'Reilly a výborem PETY byla dobrá. Můžeme si položit otázku, jestli je všechno v Evropské unii v pořádku. Odpověď zní ne, ale pokud, to můžeme, pokud se zeptáme, jestli to můžeme zlepšit, tak můžeme odpovědět ano. Musíme navázat tam, kde jsme přestali. Práce máme hodně, tak se do toho pojďme pustit a mohu vás ujistit, že výbor petiční, výbor PETY vás eh, bude podporovat, především pokud jde tedy o eh, trans transparentnost. Společně eh, se tedy budeme o jednotlivá témata snažit. Rád bych zdůraznil, eh, že i mě velmi mrzí, že paní eh, Kirton Darling tedy opouští náš výbor. Já, eh, co by koordinátor za EPP, eh, jsem zažil pár kolegů a byl bych rád, kdyby bylo více kolegů, jako je ona, bude mi chybět. Eh, mrzí mě, že její země musí Evropskou unii opustit, ale věřte, že v Evropském parlamentu je pár rozumných poslanců a že ty kontakty nemusí skončit. Eh, zítra nám přeji co nejúspěšnější hlasování, ta zpráva si to zaslouží a doufám, že se jí dostane politické podpory při dalším eh, zpracovávání. Děkuji. Děkuji, pane kolego Já Tím jsme tedy uzavřeli tuto rozpravu a jak už bylo řečeno, hlasování se koná zítra. Podle pořadu jednání bude následovat prohlášení komise, pokud jde o reformu obecných zásad postupu projednávání ve výborech, tedy komitologie. Rád bych vás upozornil, že se můžete hlásit jak běžným způsobem, tak také prostřednictvím elektronického eh, systému. Můžete také požádat o eh, modrou kartu. Eh, návody k použití jsou k dispozici před plenárním sálem. Děkuji a jménem komise tedy promluví pan kolega Ševčovič. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych vám nejprve chtěl poděkovat za příležitost s vámi projednat rámec komitologie. Lisabonská smlouva zavedla diferenciaci mezi prováděcími akty a aktiv přenesené pravomoci. Na základě toho vznikla eh, nařízení o komitologii, kde se předává část kontroly ehm, členským státům. Eh, zároveň je tam zajištěno také právo parlamentu a rady byl být plně informován plán o prováděcím a aktu, který komise předkládá členským státům. Také má právo přeskumu eh, pro případ, že by komise překročila své prováděcí pravomoci. Toto nařízení, mohu říci, eh, zcela odpovědně eh, plní svůj účel, protože v roce 2018 takto komise poskytla stanovisko pro mnoho takových prováděcích aktů a bylo tam jenom 32 případů, kde nebylo vydáno vydáno stanovisko tam, kde nevznikla kvalifikovaná většina ani pro, ani proti eh, prováděcímu aktu, eh, ať už v důsledku zdržení se hlasování nebo protichutný pozic. Ve zvláštních případech je eh, nutné obrat se na odvolací výbor výbor. To bylo v případě 12 prováděcích aktů v oblasti zdravotnictví a spotřebitelské politiky v loňském roce. Ve všech těchto 20 případech odvolací výbor také eh, eh, buď eh, byla absence stanoviska nebo nevydal žádné stanovisko. Právě tento omezený počet případů vedl k tomu, zvláště protože se jednalo o politicky citlivé záležitosti, například geneticky modifikovaných potravin potravin nebo krmiv eh, či eh, účinných látech v prostředcích na ochranu rostlin tam, kde není vydáno stanovisko, může komise přijmout eh, daný prováděcí akt. Logika komitologického nařízení je stanovená tak, že se brání vydání pouze tehdy, pokud není stanovisko vůbec, to zajišťuje účinnou implementaci. Co se týče 12 prováděcích aktů v oblasti zdraví a spotřebitelské politiky, eh, odpovídající právní rámec, nikoli v komitologické nařízení, eh, eh, činí komisi povinnou přijmout kroky, přijmout tedy další kroky, proto je komise právně zavázána Eh, často přijímat nepopulární rozhodnutí. Junkrová komise se proto rozhodla jakožto prioritu změnit tato pravidla a zavést cílené změny ve fungování odvolacího výboru a zajistit vyšší odpovědnost v rozhodovacím prostředku pro členské, procesu pro členské státy opatření eh, zahrnovala například počítat kvalifikovanou většinu ta, eh, u států, které se nezdržely hlasování, to znamená ne ze všech členských států, dále zajistit možnost druhého postoupení k odvolacímu výboru na ministerské úrovni pro eh, dořešení problematických otázek i opakovaně. Zároveň, aby jednání tohoto odvolacího výboru bylo veřejné zajistit také možnost, aby se celá věc postoupila radě pro nezávazný názor a politické vedení. Jak teď vypadá situace v souvislosti s tímto návrhem? Za poslední tři roky nedošlo k žádnému pokroku. Na straně rady jsme nezaznamenali žádnou podporu tomuto návrhu, na straně parlamentu ehm, příslušný výbor ehm, zatím ehm, nepředložil více než návrh zprávy, proto vítám tuto rozpravu, protože nám dává příležitost si kolektivně udělat inventuru této situace. Musíme být realističtí a upřímní. Pokud nebude učiněn odvážný krok, který by odblokoval tuto situaci, nedá se čekat další pokrok. Nová komise bude podle dalších kroků jednat a bude na vás, jak rozhodnete o dalším postupu v rámci hodnocení všech předložených návrhů ještě předtím, než bude přijat pracovní program Komise 2020. Komise bude i nadále využívat všechny dostupné prostředky k podpoře členských států, aby přijali odpovědnost v komitologickém procesu a aby nalesli takové řešení, které si získá co největší podporu. Zároveň bych zmínil některé konkrétní kroky, které zvyšují transparentnost komitologického postupu. Velmi brzy zavedu nový komitologický registr, nový veřejný registr, který bude nabízet přístup nejenom ke všem návrhům prováděcích aktů, ale bude tento přístup také uživatelsky přívětivější, včetně přístupu k informacím z jednání. Budu s vámi také spolupracovat, budu spolupracovat i s radou, aby nezávazná kritéria rozdělování mezi eh, prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci umožnili eh, také eh, efektivněji vyjednávat a přinést eh, výhody. Budeme také samozřejmě respektovat návrhy, které jsou během tohoto procesu předloženy. Zároveň musíme společně postoupit ve vyjednávání z hlediska aktů, které odkazují na regulatorní postup s přeskumem. My jsme velice rádi, že eh, tady bylo dosaženo pokroku v minulém roce, ale je potřeba odvést další práci. Velice se těším na další spolupráci s vámi, protože podle toho se bude odvíjet také náš pracovní program. Komisář Ševčovič. Děkuji, pane komisaři Ševčoviče. Na minutu a půl nyní promluví pan kolega Sajer. Bohužel bez mikrofonu. Zapněte si prosím mikrofon. Pane předsedo, dovolte mi, abych poděkoval panu místopředsedovi komise za jeho slova jménem komise. Rád bych řekl, že eh, na konci minulého období jsme dosáhli určitého pokroku v oblasti komitologie, ale eh, výbor Jury tuto chvíli tedy začíná eh, některé body znovu zvažovat. INTA, ECON přinesly stanoviska k navrhovanému nařízení. Jde o to, aby tedy eh, komitologie zůstala tak, jak je, pokud bude fungovat správně, ale zároveň si se ve stanoviscích domníváme, že by se měla zdůraznit eh, otázka transparentnosti. Eh, chceme se soustředit především na politickou transparentnost a odpovědnost. V některých případech je to tak, že absence jasné pozici členské státy státy, stá, členského státu eh, vede k tomu, že eh, rozhodovat musí komise, což není eh, dobrá situace. Proto tedy reforma v roce 2007 se snažila tuto situaci napravit, nicméně v tuto chvíli musíme čelit situaci, že většina členských států je proti a proto se tedy nedá před výdat, jak ta reforma do budoucna dopadne. Já lituji toho, že část návrhů, které zbudily kontroverze, ovlivňuje i zbytek těch návrhů, které sami o sobě kontroverzní nejsou. Děkuji, děkuji pane kolego Sajere a nyní tedy na dvě minuty a pane Sajere, pane Sajere, jste ochoten eh, přijmout modrou kartu od kolegy Korbita? Pane Sajer, neřekl byste, že pokud členské státy a dokonce parlament potvrdili eh, nebo eh, dali komisi parlament pravomoc přijmout rozhodnutí, když členské státy se nemohou dohodnout, A je to eh, na implementaci legislativy, kterou jsme přijali. A pokud eh, rada není schopna se rozhodnout, jestli tak nebo onak, že není eh, nerozumné, aby komise přijala svoji odpovědnost a přijala rozhodnutí. Ostatně komise je odpovědná tomuto parlamentu, takže by měla přijímat rozhodnutí a nesnažit se zbavit se politické odpovědnosti prostřednictvím tohoto názvu pan kolega Sayer. Já nejsem proti eh, tomu takovému to řešení, eh, také bych to eh, mohl podpořit. Ovšem, teď víme, že rada s tím nehýbe několik let. Taková je situace a můžeme to tlačit vpřed, můžeme to nadšeně podpořit, tu myšlenku, ale já bych se vrátil k tomu, co říkal místo předseda Ševčovič. Je třeba být kreativní a nalézt nějaký způsob, jak prohloubit transparentnost a odpovědnost. Víceméně tam se naše výbory dohodnou velice dobře. Několik kolego Sajere a teď kolegyně Fulár na, minutu, na dvě minuty. Já, Děkuji, pane předsedající. Eh, pane komisaři, eh, musíme tady dát eh, důraz na dvě, eh, na dva pojmy. Eh, odpovědnost členských států a transparentnost pro občany. Jak už pan komisař vylíšil, je to politicky citlivá oblast, která má bezprostřední dopad na pocit bezpečnosti a na bezpečnost občanů například